Uh, Mrs. Estaras, you would like to take the floor, I understand. Tak, chcete po, eh, něco říci? Ano, ano, co se týče pořadu jednání. Eh, tak dnes po této plenárce lidé eh, odlétají. v 11.30 se má hlasovat. Teď to tady všechno samozřejmě se spožďuje, protože tady není ani komisář, ani paní zpravodajka. Já vám prostě jenom říkám, že to všechno ohrožuje hlasování. Milá kolegyně, já si to samozřejmě uvědomuji, nicméně to neznamená, že se nesnažíme činit všechny příslušné kroky. Já se vám opravdu omlouvám, ale nemám, jak jinak tuto situaci v tuto chvíli řešit. Samozřejmě, že voláme, voláme paní zpravodajce. Já vím, že zástupce komise za chvíli přijde, takže v tuto chvíli dobrý den, dobrý den takže možná budeme moci začít bez paní zpravodajky. Nic víc eh, udělat nemohu. Commissioner, good morning. Uh, I would appreciate if uh, uh, we, we... Paní komisařko, dovolíte nám tedy, abychom začali. Paní zpravodajka má bohužel menší spoždění, je na cestě, ale musíme se snažit samozřejmě.